krokům. Evropská unie chce pomoci Jemenu také v tom, aby naprosto zrušil trest smrti. Mnohokrát děkuji panu komisaři Kalasovi. Máme zde šest návrhů usnesení. Rozprava tímto končí a hlasovat se bude po projednání posledního bodu. Další bod na pořadu jednání je téma Ugandy, vražda Davida Kato. Nejdříve autorka paní kolegyně Lunaček. President. Pane předsedo, pane komisaře, dámy a pánové, všichni z nás bychom si bývali přáli, aby David Kato nebyl zavražděn před několika týdny, ale aby, tak jak jsme to říkali již minulý listopad, aby zde mohl být mezi námi a mohl nás informovat o nedostatku práv pro homosexuálů v Ugandě a aby mohl společně s námi vytvářet plán na to, jak tuto situaci změnit. Nám všem by bylo milejší, kdyby byl naš, zůstal naš, už živý a aby se nestal obětí brutální vraždy. David Kato, který se ve své semi v Ugandě zasazoval a obhajoval lidská práva a zasazoval se za lidská práva lese, homosexuálů, bisexuálů a transexuálů. Já jsem ráda, že se nám podařilo eh, jak si mít náš text, eh, odsoudit zavraždění Davida Kata a vyzvat úřady a politické vedení, které zítra bude v Ugantě znovu nově zvoleno, i regi námšinské vůdce vyzvat k tomu, aby konečně přestali, přestali se štvavými kampaněmi a s násilím proti této menšinové skupině. Aby přispěli k tomu, aby les lesby, homosexuálové, bisexuálové i transexuálové mohli Ugandě svobodně žít. My jako Evropská unie neseme odpovědnost za to, abychom se rovněž za tato práva zasazovali a v tomto smyslu musíme podpořit a uctít památku Davida Kato a podpořit jeho a ostatní v rámci jejich boje za tato práva. A proto je důležité, že vysoká představitelka Katie Ashton a nová diplomatická služba se zasazuje o práva homosexuálních menšin a to v každé mimo evropské zemi. Děkuji, děkuji kolegyně Lunáček a nyní má slova paní kolegyně Šáke na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo, komisaři, kolegové. Máme tady naléhavé usnesení o právech osob LGTB již po třetí v tomto mandátě. Předtím to byla jakási varování a snaha eh, o prevenci, ale teď byl tento aktivista David Kato brutálně zavražděn. Musíme zabránit diskriminaci této skupiny obyvatelstva všude v Evropě, včetně této sněmovny. Vražda pana Kata je zločinem, který musí být vyšetřen a lze nejenom o, jde nejenom o to, aby byli odsouzeni pachatele, ale je potřeba celou situaci analyzovat a změnit. Místní eh, publikace, která se nazývá Rolling Stone, i místní eh, poslanci hráli eh, klíčovou roli v celé záležitosti a od zavraždění pana Kata z úřady mlčí. Aliance liberálů a demokratů v Evropě neustále znovu a znovu nadnáší a upozorňuje na toto téma. a Neustále jsme vyzývali k respektování lidských práv osob LGTB já doufám, že všichni ti členové Evropského parlamentu, kteří někdy váhají s tím, aby se vyslovili za práva osob LGBT, tento postoj změní a že jednoznačně odsoudí tuto situaci stejně tak, jako odsuzujeme diskriminaci jiných menšin, například křesťanů. Komise a ESVČ musí využívat všechny nástroje, které mají k dispozici ve vztahu k Ugandě. Mnohokrát děkuji kolegyně Šáke, nyní jedna minuta kolega Tenok. Vážený pane předsedo, vražda Davida Kata je důsledkem nenávisti proti komunitě LGBT v Ugandě. Někteří poslanci této země to podporují. A minulý rok jsme poukázali na snahy některých poslanců v Ugandě, kteří požadovali um, trest smrti uh, za homosexualitu. A dochází zde k ohrožování právů um, homosexuálů. Uh, a důsledkem porušování práv homosexuálů došlo k vraždě Davida Kata. Noviny Rolling Stone publikovaly jména lidí, kteří jsou údajně homosexuálové a vyzvali k tomu, aby byli pověšeni. Něco takového je naprosto nepřijatelné, ale místní úřady to tolerují. A Evropský parlament by se měl zamyslet nad tím, co může udělat a proto, aby se situace změnila, je třeba o vyšetřit vraždu Davida Kata a zároveň je třeba zamyslet se nad tím, jak uspůsobit naši pomoc těchto zemím, protože ta by měla odpovídat stavu lidských práv v daných zemích. Mnohokrát děkujeme kolegovi Tenokovi a další kolegy je Veržiat 1 minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Je to třetí usnesení Evropského parlamentu od začátku legislativního období, které se týká diskriminace menšiny LGBT v Ugandě. Dnes se věnujeme specifickému případu Davida Kata, který byl zavražděn a jeho zavraždění odsuzujeme stejně tak jako celá řada mezinárodních orgánů a nevládních organizací. On byl velkým bojovníkem proti homofobii a zejména proti návrhu zákona Davida Bahatyho, který chce kriminalizovat tuto menšinu dokonce až eh, k trestu smrti. Musíme rovněž myslet na všechny ty, jejichž fotografie, jména a adresy byly zveřejněny bulvárním deníkem Rolling Stone. Klima pro tyto osoby v zemi se stalo naprosto nesnesitelným a celé se to zhoršilo ještě díky chování náboženských vůdců a šéfů států. Eh, v Ugandě proběhnou prezidentské volby, ale je jisté, že prezident, který je stávající, bude znovu zvolen a prohlásil, že zavře všechny, kteří se budou snažit spochybnit výsledky voleb. Takže toto je skvělá šance upomenout Ugandu na dodržování lidská zpráv, práv na to, aby nepřistupovala k diskriminaci, ať se to jedná již jakékoliv menšiny. A musíme rovněž také myslet na výzvu banky Muna, protože když bojujeme za práva sexuálních menšin, bojujeme za lidská práva. Děkuji paní kolegyně Veržia, ale nyní to budu muset ještě jedno zopakovat. My zde máme takovou, eh, eh, jak si, takové světýlko, které nám ukazuje, aby eh, když si tlumočníci přejí, aby poslanci zpomalili a tlumočení prostě nebude lepší, pokud budou poslanci číst svůj projev a to tak dvojnásobnou rychlostí, než mluví. Pokud by se všichni poslanci soustředili na svůj projev a ne pouze to četli, tak prostě to nebude korektně přetlomočeno. Jako další má slovo pan Kelly na jednu minutu. Sorry, Ale otázka, kdo má kolik řečnické doby, to není moje kompetence. Eh, Herr Kollege Kelly, bitte. Kolega Kelly, prosím. Pane předsedo. My, kteří žijeme v rozvinutém světě, a Víme, že je obrovský rozdíl mezi námi a lidmi v subsaharské Africe. Případ Davida Kata je příkladem toho. Byl to člověk, který podporoval lidská práva, založil hnutí SMUG, podporoval práva LGBT v Ugandě. Jeho jméno bylo ale zveřejněno v časopise Rolling Stone který vyzval k vraždám a nakonec byl 26. ledna zavražděn. V roce 2009 byl navržen zákon o homosexualitě v Ugandě a pokud bude schválen, homosexualita bude Eh, nelegální a lidé budou moci být o, odsouzeni až na 14 let. A eh, ti, kteří nenahlásí homosexualitu někoho jiného, budou moci být odsouzeni až na 3 roky. A eh, letos se konají prezidentské volby v Ugandě a my musíme v Evropě využít této příležitosti k tomu, abychom prosadili práva homosexuálů v této zemi. Děkuji a následuje kolega Kašman, 1,5 minuty. Děkuji vám vždy, vždycky je velice eh, smutné, když musíme schvalovat usnesení o smrti obhájce lidských práv. Pro mě je to o to smutnější, protože jsem se s ním setkal, když navštívil parlament, eh, kdy chtěl, aby parlament zasáhl ve prospěch těch, kdo žijí v eh, Ugandě. A jakožto gej chci poděkovat této sněmovně za to, že se sjednotila v podobě tohoto usnesení v tom, že odsuzuje nenávist proti komunitě LGTB a říká, že je to naprosto nepřijatelné. To, co můžeme pro uh, uctění památky Davida Kata udělat, je nejenom to, aby byli pachatelé dopadeni a odsouzeni za, tento, za tuto uh, strašnou a necitelnou vraždu, ale tím s tou skutečnou eh, spravedlností by bylo, aby v těchto zemích, jak správně řekl pan Tanok, v těchto zemích jsme příliš snadno nechali lidem projít věci v těchto záležitostech. To je eh, pozůstatek jistého kolonialismu, který uplatňujeme našimi zákony a náboženstvím. A přitom by mohlo dojít u těch 38 zemí, které trestají eh, z homosexualitu někdy dokonce i smrtí, jako je třeba Somálsko nebo Mauretánie, anebo Sudan. Kdybychom dosáhli změny v těchto zemích, tak to by bylo skutečným oceněním památky eh, eh, Davida Kata a byl by to také eh, hodnotný pomník pro tento parlament. Vielen Dank. Děkuji kolegovi Kešmenovi. To by bylo k autorům návrhu usnesení a nyní řečníci ve jménu jednotlivých frakcí, nejdříve paní Kretu a drepturilor minorităților sexuale din... Děkuji. Myslím si, že diskuze o poručování práv sexuálních menšin v Ugandě musí překročit stádium kritiky. Musíme si zvážit, jaké nástroje bychom mohli použít, abychom eh, jak si zatlačili na eh, zachovávání lidských práv a měli bychom také analyzovat, do jaké míry by zde na tomto poli mohla něco učinit diplomacie. My jsme již přijali usnesení o e, porušování lidských práv sexuálních menšin v Ugandě a jejich stigmatizaci. Já jsem zhrozena tímto strašlivým zločinem a také váhavým postojem členských států Evropské unie, protože oni váhají v použití nástrojů, které již mají k dispozici. Já si myslím, že bychom měli vyzvat uganské úřady, aby dodržovaly základní práva, lidská práva a také celou věc řádně prošetřit, tedy aby tyto orgány to prošetřily a v budoucnu zabránili takovýmto zločinům. Měli bychom hovořit silnějším hlasem. Děkuji kolegyni Kretu a nyní na jednu minutu kolegyně Tajn. Vážení kolegové, dnes budeme hlasovat o třetím usnesení proti kriminalizaci homosexuality v Ugandě. Během krátké doby homosexuálové v Ugandě se stali jasně terčem a vlastně týká se to i nezletilých a dětí a to mm, vlastně díky velice špatnému vlivu sektářů z USA a díky jejich bulvárnímu deníku, kde tedy byla výzva oběsit příslušníky sexuálních menšin. A nyní se vlastně došlo to k tomu, co jsme chtěli zabránit naším posledním usnesením. David Kato byl zavražděn přímo na ulici. Byla to strašná vražda a proto my vyzýváme Ugandu, aby nezávisle prošetřila jeho zavraždění, aby tedy ne, nepřistoupila k tomu, že své volně zatkne pouze někoho, aby byl někdo začten. A my vyzýváme Ugandu, aby přistoupila k revizi své legislativy. Děkuji. Děkuji, paní koněkyně Tajn. A nyní má slovo kolega Romeva Irueda na jednu minutu. Já jsem velice smutný a také rozčilený a kvůli vraždě Davida Kata. A nyní musíme být odhodlaní, pane předsedo. A musíme bojovat proti nejenom této vraždě, ale proti jakékoliv diskriminaci na základě sexuální orientace. V Africe homosexualita je legální jenom ve 13 zemích a nelegální v 38 zemích. To je nepřijatelné. A je to také něco, proti něčemu můžeme politicky a ekonomicky bojovat. Nezapomínejte, že ekonomicky přispíváme um, Africe a musíme ukončit uh, takováto opatření. Diskriminace na základě sexuální orientace je něco, a, a co umožní člověku, aby se stál uprchlíkem, aby pak byl přijat v Evropské unii. A to musíme zajistit také v budoucnosti. Mnohokrát děkuji kolegovi Romeva i Rueda. Nyní kolega Čarnecký, jedna minuta. E, Pane předsedající, děkuji bardzo. Pane předsedo, mnohokrát děkuji. Je to po třetí, co hovoříme o této zemi. A, to jenom za posledních pár měsíců a to je velice znepokojící. Souhlasím s předchozími řečníky. Nejde zde jenom o lidská práva pro jednu skupinu lidí, jde zde o lidská práva obecně. Ale samozřejmě menšiny jsou extrémně zranitelné. Domnívám se, že hlas Evropského parlamentu, který bude znovu a znovu znít, je zcela zásadní a jsem velice rád, že všechny politické skupiny zde hovoří jedním hlasem. Samozřejmě mohou zdůraznit odlišné věci této otázky podle své vlastní vůle. Práva a lidí s opačnou orientací, sexuální orientací by měla být chráněna. Tito lidé musí být podporováni a musí mít také právo být aktivní v politice. A děkujeme kolegovi Čarneckému. To byly tedy řečníci za politické skupiny. Nyní další řečníci. Máme zde pouze jednou řečnici, paní Senisin. Jedna minuta. Děkuji, pane převodní. Děkuji vám, pane předsedo. Brutální vražda Davida Kata, jednoho z nejznámějších aktivistů a ochránců lidských práv, je výsledkem nenávisti vůči homosexuálům. A dokonce, i když dojde k potrestání vraha, tak eh, to eh, ta atmosféra tam bude přetrvávat a budou tam ty diskriminační zákony. 38 zemí kriminalizuje homosexualitu a ve čtyřech zemích je dokonce postihována trestem smrti. Evropská unie podporuje demokratické změny v Africe a nikdy nesmíme připustit podobné porušování lidských práv. Kolik ještě krve musí být prolito, kolik lidí musí být položeno musí položit svůj život před tím, než mezinárodní společenství donutí tyto státy k tomu, aby změnili svou legislativu. Podívejme se na roli také roli církve. Místo, aby eh, podporovali lásku k bližnímu, tak eh, naopak podporují nenávist a říkají, že homosexualita je nemoc, která se musí vyléčit. Děkuji kolegyně Senisin. Právě mi bylo sděleno, že nezapsaní členové parlamentu mali ještě minutu k dispozici a tak uděluji slovo kolegyni Sinclair. Děkuji. Jenom technická připomínka, než budu hovořit. Je to po třetí, co jste nám slíbili eh, řečnickou dobu, ale nebyli jsme na seznamy. Jenom protože jsme nezařazeni, to neznamená, že nemáme nárok na řečnickou dobu. A nyní k vlastnímu obsahu. Já bych chtěla využít eh, této chvíle, abych eh, uctila památku Davida Kata a ehm, chtěla bych ho ocenit za jeho práci v Ugandě, protože bránil práva eh, lidí LGBT nejenom v Ugandě, ale v Africe. Je velice smutné, že minulý říjen navštívil tento parlament a my jsme ho, mu nedokázali pomoci, a protože byl zavražděn. Je neuvěřitelné, že Evropská unie poskytuje pomoc Ugandě. A já Doufám, že svůj postoj přehodnotíme také s ohledem na prezidentské volby a doufám, že pokud eh, nebude udělena amnestině lidí, kteří jsou vězněni za přestupky LGBT, eh, doufám, že zastavíme pomoc. Předsednictví Evropské unie Maďarsko, Maďarská, eh, Maďarsko se rozhodli, že zakáží průvod LGBT a to letos ve své zemi. A paní kolegyně Sinclair. Paní kolegyně Sinclair, říká předseda. Mluvím s vámi, paní kolegyně Sinclair. Bylo mi řečeno, že vaši kolegové e, neupozornili na to, že chcete řečnickou dobu. Já vám osobně říkám, pokud vaši spolupracovníci mi pošlou to, že žádáte o řečnickou dobu, já to samozřejmě zohledním, ale bohužel jsme to nedostali včas. A pokud eh, dostanu toto upozornění, že se s řečnickou dobu, postarám se o to osobně. Nyní se dostáváme ke Catch a já předávám slovo panu Silvestrisi. Děkuji předsedo, pane komisaři. Vražda Davida Kato požaduje aby Evropská unie jasně odsoudili, ale chci říct, že to je pouze jedna epizoda ve velkém, širokém kontextu diskriminace, ke které dochází na celém světě. A je to diskriminace menšin kulturních, národních, etnických. Před několika týdy jsme zde měli naléhavé usnesení a odsuzovali jsme zde to, co se stalo koptským křesťanům v Alexandrii, protože byli krutě zavražděni pouze proto, že chtěli celebrovat koptskou mši muži. Nyní se tedy jedná o práva homosexuálů. Zde Uganda opravdu velice obtížnou zemí a zde existují určité síly, které chtějí chránit profit, a který za, které vlastně z toho vyplýná. A toto je slabostí té země, proto je důležité, aby Evropa se zaměřila na tuto zemi, aby požadovala demokracii a lidská práva i mimo EU. Tedy děkuji kolegyni kolegovi Silvestrisovi a nyní paní kolegyně Meky na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Nenávist a porušování lidských práv proti sexuálním menšinám nadále pokračují všude po světě. A pokud jde o tuto novinku, o zavraždění Davida Kata v Ugandě, tak to je další příklad diskriminace, kterým tyto menšiny musí čelit. Jeho zavraždění musí být důkladně vyšetřeno. A osoba či osoby, které stojí za jeho zabitím, musí být stíhány. A bylo také oznámeno, že některé instance, jako například časopis Rolling Stone, veřejně vyzvali k zabití pana Kata. Tato obvinění se musí také prošetřit. Pane předsedo, já jsem byla znechucena tím, co řekl uganský ministr pro etiku a integritu, který říká, že homosexuálové mohou na lidská práva zapomenout. Děkuji kolegyni Meky a na závěr postupy ke HDA má slovo kolegyně Thun und Hohenstein na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Když pomyslím na Ugandu, na to, jak, co si všechno tato krásná země vytrpěla od času Amina a jak jsou tam porušována lidská práva. Chci poděkovat všem kolegům, kteří nás um, přiměli k tomu, abychom se touto zemí zabývali. Ale je, také, je to také otázka jazyka, který používá jazyka nenávisti, protože to zač, začalo tedy tím bulvárním tiskem, který uh, zveřejnil fotografie Kata a dalších. Ale existují takové věci i tady v Evropské unii, třeba website Redwatch, Redwatch který publikuje adresy lidí s odlišnou eh, eh, sexuální orientací nebo náboženským přesvědčením nebo eh, lidi, lidi jiné rasy. A na tomto webu, webu, webu na této webové stránce explicitně jim je, prokaz, je jim dávána nenávist. Musíme chránit jejich práva jak v cizině, tak i v Evropě. Děkuji kolegyně Thun und Hohenstein. Tímto uzavírám postup KTI a na závěr rozpravy má slovo pan komisař Kalas. Prezident. Pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně, dámy a pánové, na, závor mi, na, na úvod mi dovolte uctít eh, památku um, Davidu Katovi, který byl odvážným obhájcem lidských práv a byl eh, také smělým aktivistou za eh, práva LGTB, kteří byli ohroženi a v, rok, v říjnu 2010 byly, byla jeho fotografie spolu s a obrázky dalších údajných eh, osob LGBT, byly tedy publikováni v tomto časopise Rolling Stone a eh, s tím nadpisem Pověste je. A tím vystavili jejich životy riziku. On se ale úspěšně odvolal proti eh, tomuto Eh, časopisu a soud mu dal za pravdu a dokonce eh, měli tři, tři z eh, žalovaných, žalujících dostat očkodnění. Ale 26. ledna byl David Kato zavražděn a Evropská unie prostřednictvím svých vedoucích představitelů mise v Ugandě vyjádřili šok nad touto událostí a vyzvali k důslednému prošetření tak, aby pachatelé tohoto strašného činu byli potrestáni. David Kato bude, je velkou ztrátou pro všechny zastánce lidských práv a pro Ugandu. Jeho smrt nám také připomíná tu nejistou situaci osob LGBT v Ugandě i jinde a 28. ledna ještě eh, další časopis Red Pepper vydal eh, články, které uráží homosexuály a existuje také návrh jakousi proti homosexuálního zákona, který byl sice dočasně stažen, ale může být znovu obnoven, znovu předložen po eh, nadcházejících volbách v Ugandě. Evropská, evropský postoj k právům LGTB je jasný. Činit eh, s mm, příslušnosti k LGTB zločin je něco, co protiřečí eh, normám lidských práv. A tento návrh zákona také odporuje deklaraci OSN o sexuální orientaci a genderové identitě z roku 2008. A um, mise Evropská unie, Evropské unie tuto, na tuto záležitost několikrát upozorňovala uganskou vládu na všech možných úrovních, od premiéra před přes ministra zahraničních věcí a ministra spravedlnosti. 9. února se eh, pracovní skupina pro lidská práva, která se skupuje různé partnery, eh, a eh, tak vyzvala obhájce lidských práv, včetně aktivisty LGBT a nevládní organizace, aby zajistili další kroky. A 3. února evropská delegace spolu s deseti členskými státy Evropské unie a Norskem zahájili místní implementační strategii o pokynech Evropské unie o obhájcích lidských práv, kde se stanoví, jak by měly mise Evropské unie a Norska eh, fungovat a jak mohou pomáhat eh, práci osob, eh, které hájí lidská práva, včetně aktivistů LGBT. Evropská unie bude i nadále nadnášet své, eh, přednášet své obavy ve vztahu k tomuto návrhu zákona i dalším opatřením, které mohou eh, vést k pronásledování osob LGBT v Ugandě. A kromě toho bude Evropská unie nadále podporovat místní organizace na ochranu lidských práv, aby došlo ke změně postojů této zemi. Evropská delegace se brzy setká s organizací, která chrání obchází lidských práv, tak aby se mohly, mohla probrat další práce a další kroky na podporu aktivistů LGTB. Vielen Dank, Herr Kommissar. Mnohokrát děkujeme komisaři Kalasovi. Máme zde šest návrhů usnesení, rozprava je ukončena a hlasovat se bude nyní.